Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, usaďte se prosím, abychom mohli zahájit naše zasedání. Máme již eh, čtyři minuty po třetí hodině. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Dobře. Kolegyně a kolegové, tímto zahajuje dnešní a zítřejší zasedání Výboru pro mezinárodní obchod. První bod na programu, který vám byl rozeslán, je přijetí pořadu jednání. Máte nějaké námitky? Nemáte námitky? Tím tedy mohu program prohlásit za schválený. Bod číslo 2, schválení zápisu ze schůze. Vždy k tomu přistupujeme tak, že pokud do konce tohoto zasedání nepřijdou žádné námitky, je e, zápis schválen v předložené podobě. E, v tomto postupu budeme pokračovat. Bod číslo 3 i zde obvyklé sdělení, že náš eh, výbor a jeho zasedání je eh, vysílán na internetu a máme mnoho fanoušků mezi Talinem, Lineburgem, Lisabonem a Římem. Takže nás mnozí eh, sledují a pečlivě sledují také to, jak se tady chováme. Pokud jde o poslední výsledky obchodního vyjednávání, upozornil bych na to, že jednak tady máme interinstitucionální dohodu o lepší eh, regulaci, o lepší tvorbě legislativy. Přijali jsme interinstitucionální dohodu, to se nás týká E, také pokud jde o triálogy, posuzování dopadů a tak dále. Zajímavé je ale zejména to, že nyní bychom měli urychleně začít vyjednávat s oběma institucemi o lepší spolupráci v oblasti externích vztahů. U interinstitucionálních eh, dohod byla tato oblast zatím vynechána a my nyní budeme vyvíjet eh, tlak na to, aby se vše posunulo. Um, dohoda o environmentálních stacích eh, zaznamenala velký pokrok. 12. kolo proběhlo v přesnu a experti na celní záležitosti se setkali. Zdá se, že v rámci VTO se rýsuje dobrá perspektiva pro tuto dohodu. Za měsíc nebo za dva měsíce proběhne další setkání a dále bych upozornil, že 17. března tento týden v souvislosti s veřejnými konzultacemi o makroekonomickém statutu pro Čínu proběhne eh, konference CDI komise. Cecilia Malstrom bude držet vstupní projev a poté příslušní experti komise vyjádří pozice a vstoupí do dialogu eh, se zainteresovanými stranami. Ti, eh, které to zajímá, jsou tedy zváni. A tím už se dostáváme k bodu číslo čtyři A tady jsem velmi potěšen, že mezi námi máme dobrého známého eh, Žána Lika de Martyho z generálního ředitelství Komise pro obchod. Velice tě vítám, eh, Žáne Liku. Pravidelně diskutujeme o obchodní politice Evropské unie. V tom budeme pokračovat i dnes odpoledne. Prvních 30 minut ovšem budeme věnovat eh, zvláštnímu tématu a to dohodě mezi Evropskou unii a Kanadou, tedy dohodě CETA. 29. února kanadská ministrie pro, ministrině pro obchod a Cecilia Malmström společně představili výsledek legal scrubbing a ochrana investic zde byla velmi pozměněna. Byla to velmi mimořádná záležitost, protože já si nepamatuji na žádnou jinou obchodní dohodu, kde by došlo k takovéto zásadní změně v této oblasti. Tímto je jednání tedy uzavřeno, text je nyní překládán. Rada eh, v zápětí rozhodne o eh, jejím podpisu a my tedy zatím máme čas intenzivně diskutovat o dohodě předtím, než se pustíme do ratifikace. Jsem velmi potěšen, že je tady Jean-Luc Marty a že nám poskytne určitý přehled v této problematice. A já eh, dál předám slovo eh, příslušnému zpravodaji a také stínovým zpravodajům. Slovo má Jean-Luc. Thank you, uh, chairman. Thank, thank. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Bente. Vážení poslanci, u CT vám uh, můžeme dát dobrou zprávu. Kdyby tady bylo uh, méně lidí, tak by to možná tak dobrá zpráva nebyla, ale došlo k právnímu přeskumu, ten už byl dokončen a teď máme tedy definitivně ten finální text, eh, který byl revidovaný včetně eh, různých úprav u té ochrany investic. Po velmi důkladných diskusích mezi kanadskými a evropskými vyjednavači, poté co byla ta dohoda formálně podepsána v září, teď máme, a ten text je veřejný na našich stránkách od 29. dubna. Ten nový přístup, který byl schválený s Kanaďany, a to také osobně ministriní pro obchod Kristinou Freeland, eh, končí s tím starým systémem ochrany investorů a vytváří nový systém, který je transparentní a založený na soudním přeskumu. Postupovali jsme transparentně, jasně se tam um, uvádí ten standard ochrany investorů, včetně jakékoliv možnosti vyvlastnění, tak, aby se odstranila dvojznačnost, která by mohla vést k tomu, že by ten systém byl být zneužívaný k předkládání nepřiměřených nároků. Je také zachována pravomoc státu regulovat ve veřejném zájmu. Hovoří se tam o tom, že je potřeba zachovat nezávislost a nestranost eh, arbitrátorů. A potom jsou tam obsaženy také eh, nové inovace CETA je teď například i ten klíčový prvek týkající se ochrany investic a urovnávání sporů v těchto záležitostech, jak to požadoval Evropský parlament. Ten klíčový faktor nebo prvek je následující. Je tam nový článek, který zachovává právo regulovat veřejné politiky na všech úrovních zprávy. Dále už nebudou žádné ad hoc arbitrážní soudy v rámci CETA, protože vznikne permanentní institucionalizovaný soudní tribunál, který zakládá právě tato dohoda. A členové toho tribunálu nebudou už jmenováni investory, ale budou jmenováni stranami této dohody, což je tedy Evropská unie a Kanada. Ta jmenování se budou muset odvíjet od velmi přísných kvalifikačních nároků a ti členové Eh, ty případy těm eh, členům tribunálu budou přidělovány nahodile, aby se zajistila jejich nestranost. Potom jsou tam velmi podrobně rozvedené závazky týkající se konfliktu zájmu. Například to, že eh, nebudou moci zastávat dvojí funkce, tedy paralelně pracovat jako právníci nebo exporti v jiných sporech o ochraně investic. Potom tady bude systém odvolání, který je srovnatelný s tím, který eh, je u těch domácích eh, sporů. Jsou tam uvedeny i eh, kvalifikační předpoklady, etický kodex a ty důvody pro odvolání. Podrobnosti týkající se administrativních podrobnosti potom budou přijaty později po vstupu v platnost dohody CETA. Takže musíme eh, dále spolupracovat i na tom, že by v budoucnosti mohl vzniknout multilaterální obchodní soud. Někteří se minulosti snažili eh, podsouvat, že by ten paralelní systém nebyl zákonný nebo legitimní. Nicméně nová kanadská vláda a to včetně nás rezolutně odmítají tohoto nařčení, že by tento nový soudní systém odporoval eh, principům ústavnosti v Evropské unii. To všechno je dobrá zpráva pro naši novou investiční politiku, protože to prokazuje, že ji chceme naprosto seriózně, seriózně uplatňovat. Nový přístup například eh, v dohodě s Větnamem, to bude opakovat, takže to není jednorázová věc. Je, eh, chceme v tom dále pokračovat, replikovat tento model a ukazuje to, že v tom nejsme sami. Toto jednání se netýkalo jenom ochrany investic, i když to tak možná mohlo vypadat chci ještě eh, uvést několik dalších důvodů, proč je CETA dobrou dohodou. Je to nejdaleko sáhlejší dohoda o volném obchodu eh, nebo o přístupu k trhům, eh, kterou jsme kdy uzavřeli. Stanovují se tady nové standardy pro provádění investic, to je velmi důležitý signál všem našim obchodním partnerům. A ukazuje se tím také, že Evropská unie je schopna vyjednávat takto rozsáhlé dohody a to i s velkými vývozci zemědělských výrobků bez toho, aby se snižovaly standardy. Cesta zjednává eh, bezprecedentní přístup na trhy se službami, také k rybolovu, což je klíčový sektor pro Evropskou unii a globálně se tam také více zajišťuje právní jistota v dalších eh, ekonomických odvětvích. To výrazně zlepšuje mobilitu pro dodavatele služeb. Proč? Za prvé se tím usnadňuje přesouvání eh, lidských sil přes Atlantik. Umožní to také společnostem, aby eh, tam i vyslali pracovníky, kteří budou mít na starosti dodavatele, náhradní díly a tak dále. A vytváří se tím také právní rámec pro uznávání profesních kvalifikací v sektorech, jako je architektura, účetnictví a tak dále. Co je důležitější, plně jsou tím chráněny naše veřejné služby, protože všechny veřejné orgány v Evropské unii budou mít i nadále pravomoci je regulovat podle svého rozhodnutí. Získáváme tím také přístup k kanadskému trhu se státními zakázkami, takže budeme moci se ucházet v těch výběrových řízeních na všech úrovních veřejné zprávy v Kanadě, ať už na té federální, provinční nebo místní. CETA také vytváří nový přístup k trhu s mléčnými výrobky a i na trhu se zpracovanými e, výrobky. Máme také dohodu o zeměpisném označování, která je to stát, který byl k tomu e, zpočátku velmi skeptický. Kanada bude chránit 145 těchto označení na základě systému, který je srovnatelný s tím naším. CETA také umážní významné úspory u e, cel, u několika skupin výrobků, se bude na základě certifikátu, například u elektrických e, výrobků, elektronického zařízení, strojenských výrobků a tak dále. A jaké budou následné kroky? Komise chce předložit e, nejpozději v červnu ten to návrh eh, k přijetí, pod, tedy přijetí komisí, poté bude předložen eh, souběžně eh, radě a parlamentu. Jak víme, tak rada by byla dobře, kdyby ta dohoda byla uzavřena společně s dohodou o strategickém partnerství během summitu v říjnu. Poté to bude předloženo Evropskému parlamentu, takže máme teď velmi inovativní a dalekosáhlou dohodu o volném obchodu včetně pravidel eh, o odhrávání sporů a bude eh, samozřejmě důležité skonzultovat parlament a doufáme, že jsme tím naplnili vaše požadavky z loňského roku. Dnes mohu říci, že ta revize sama o sobě nebyla úplně jednoduchá, ale mohu vás také ujistit o tom, že jsme se o to pokusili plně si vědomi důležitosti toho úkolu s velkým odhodláním a myslím, že teď můžeme prohlásit, že jsme plně naplnili ten eh, váš mandát. Museli jsme vyjednávat s kanadskou vládou, která musela ustoupit eh, v řadě oblastí od toho předchozího systému. A myslím, že je potřeba také říci, že kanadská strana už asi není ochotná k nějakým dalším změnám. sami přivítali tento nový přístup Myslím, že obě strany udělaly hodně pokroku tak, aby CETA splnila očekávání. Je to dobrá zpráva jak pro podniky, tak i pro občany. A bude potřeba zajistit zabý systém certifikace tak, aby naše malé velké podniky měly co nejdříve prospěch z této dohody. A na závěr chci říci, je evidentní přes jakékoliv ambice, že tento typ dohody ještě pořád neznamená plně integrované trhy. To není nikde naším cílem a nikdy by k tomu dojít ani nemohlo. Thanks a lot, Jean-Luc, for this first... Děkujeme Jean-Lucu za toto první, eh, tak, to, takový první úvod do informací o dohodě SITA. Myslím, že asi 8 lidí se hlásí o slovo, máme zhruba 20 minut. Mějte prosím na paměti, že toto je pouze první výměna názoru. Ještě nemůžeme ani hovořit příliš o všech podrobnostech kvůli procesním postupům. A samozřejmě nás ještě čeká celý ten ratifikační proces, to je ještě všechno před námi. Takže ještě máte více než rok a půl abyste mohli podrobně probírat eh, dohodu CETA. Poprosím vás tedy, abyste se všichni drželi dvouminutového limitu. Nejprve pan Fabrik, váš, eh, tedy také člověk z vaší země. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji mm, komisi. Chtěl bych nejprve pogratulovat eh, Evropské komisi za to, jak provedla tuto, tento právní přeskum návrhu dohody pro toho doceta. Myslím si, že můžeme pogratulovat komisi a zejména vyjednavačům k tomu, že se vám jednak podařilo držet se mandátu a splnit tento mandát, který e, vlastně jste získali, ale že se, navíc, e, že se vám navíc podařilo dokázat i více, než ten mandát říkal. Týká se to zejména třeba toho návrhu Mm, možného zřízení toho Mezinárodního soudu nebo tribunálu, jak tomu říkají Kanaděné. Já si myslím, že jste dosáhli dobrého pokroku, protože život jde dál. A já si myslím, že teď ale můžeme mm, tedy naprosto důstojně říci, že tato dohoda je vlastně asi úplně nejkvalitnější a nejpropracovanější obchodní dohoda, Eh, kterou kdy Evropská unie uzavřela, o kterou kdy usilovala, takže si myslím, že ten konečný výsledek je mnohem lepší. K tomu vám ještě jednou blahopřeji. Dále bych chtěla říci, že mm, podle mého můžeme být také velice spokojeni s tím, jak dopadla kapitola o ISDS. Samozřejmě, že to není jediná kapitola, je tam celá řada jiných důležitých věcí, které jsou významné jak pro obchod eh, ze strany Evropské unie, tak i pro obchod ze strany Kanady. Nicméně tato kapitola o urovnání eh, sporů mezi státem a investorem se asi nejvíce eh, řešila a myslím si, že ten váš úspěch je očividný. S kolegy se těšíme na konečnou verzi textu, abychom o něm mohli jednat. A jak říkal pan předseda, také doufáme, že ta jednání eh, budou co nejhladší, protože není tolik času. Děkujeme nyní panu Mojze. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych řekl, že, se, že to, co teď řeknu, se vlastně nemá nijak dotknout té, té další debaty nebo těch dalších debat, ani debat v rámci mé skupiny SAD, protože jsem si plně vědom toho, že je zde ještě mnoho kolegů a i já se ještě musíme na ten text řádně podívat, musíme to všechno dobře prostudovat, abychom každou jemnou nianci dobře pochopili. Nicméně si myslím, že by bylo ode mě neférové, kdybych řekl, že toto je opravdu důležité vítězství pro Evropský parlament a i pro naši politickou frakci, která výrazně tlačila na to, abychom odstranili ten systém ISDS a opravdu jsme dosáhli velkého, velké změny paradigmatu. Nejedná se pouze o nějakou drobnou kosmetickou změnu, je to um, změna paradigmatu a myslím si, že to vlastně naznačilo i budoucí směr Eh, dalších eh, smluv, dalších obchodních smluv od té chvíli, kdy tedy CETA eh, po, tom právní, po té právní revizi nabyla této podoby. Čili myslím si, že aniž bych používal nějaká, nějaká bohatá slova, tak vám chci pogratulovat. Chci pogratulovat komisi za práci, kterou odvedla a myslím si, že opravdu došlo k velkému kvalitativnímu skoku Eh, v tom textu. Ale samozřejmě eh, chci říci, že ještě, mohou, ještě budou probíhat další rozpravy, ještě tam mohou dojít k dalším změnám. Teď vlastně budeme hodnotit eh, dohodu CETA podrobněji, možná pak už se nebudeme věnovat tolik pouze té jediné kapitole, můžeme hledat plusy a minusy i v dalších kapitolách a budeme zkrátka, mm, zjistíme se svému, svého úkolu a celou tu, celý ten text budeme ještě um, hodnotit. Možná bych se chtěla zeptat na Žana Luka na jednu, dvě, tři drobné věci. Pane předsedo, už mě zastavujete. Jak je to s tím novým Prahem? Eh, jak, jak vlastně ty nové Prahy v rámci ICS se um, zobrazí také v dohodě TTIP? Děkuji, říká pan předsedaní Emma. Děkuji. Já e, chci říci, že je dnes pondělí odpoledne, takže se neurazte, že nás tady není tolik. Eh, eh, chtěla bych pouze říci tedy, že ohledně dohody CETA, já jsem tedy za skupinu EKR a my můžeme říci, že jsme rádi, že se ta jednání hýbají dopředu a mm, že vlastně jsme to všechno jak, jak si oprášili a nakonec snad to dovedeme k cíli. Máme zde tedy ten nový systém řešení sporů mezi investory a státem, má tam být multilaterální báze, jak Máme zde různé lhuty, v CETě je pět let, eh, v TTIPu je šest let. Chci se zeptat, jak chcete najít nějaké společné styčné body. A už byly nějaké rozpravy, jak by tedy fungoval ten soud na té multilaterální úrovni, jak, jak by to bylo v rámci dohody CETA jak by se s tím mělo pokračovat dále. Pak se chci zeptat ještě na časový plán. Jste si jist, že se nám podaří ten časový plán dodržet? To znamená, že, do roku, že v rámci roku 2016 se to stihne, nebo podle vašeho názoru se to možná ještě um, bude řešit až v roce 2017? Děkuji, Majty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás informoval o tom, jaká, jaký je probíhající stav jednání. Chtěla bych pokratulovat Evropské komisi a jsem velice ráda, že mnoho obav, které vyjádřil Evropský parlament, zejména co se týče ochrany investorů, byla vzata na vědomí, byla vzata v úvahu myslím si, že opravdu došlo také ehm, k tomu, že je zde vlastně teď nové ehm, kanadské vedení. Mm, myslím si, že i Kanada si uvědomila, že jsme důležití a že je důležité tedy ehm, brát eh, nebo podporovat své spojence i v tom širším smyslu Náš, náš výbor také pojede do Kanady, já jsem součástí té delegace velice se těším, že budeme moci hovořit o tom, jak ta jednání probíhají, o pokroku v těchto jednáních budeme hovořit s našimi kanadskými protějšky. Zajímá mě, jak je to s tím časovým plánem. Proč je ten časový plán takový, jak jste ho nastínil? V červen, červenec, mm, mám pocit, že pan předseda říkal, že vlastně máme minimálně rok Mám pocit, že už jsme ztratili dost času, takže naše politická frakce je připravena pokračovat a postoupit v těch jednáních. Čím dříve, tím lépe. Je to zajímavé, protože mnoho lidí eh, se domnívalo, že by bylo dobré jak si propojit tu dohodu CETA nebo ta jednání CETA s dohodou eh, TTIP. Já jsem to nikdy nechápala, protože jsem si myslím, že Kanada a USA jsou naprosto odlišné země. Nicméně musím říct, že v té dohodě CETA jsou některé věci, které bych potom docela i ráda viděla v té dohodě TTIP. Ano, jistě. Madame Miner, říká pan předseda. Hm, děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Timartimu. Já jenom vám dám chviličku čas, abyste si mohli nasadit sluchátka. Myslím, že e, ta stížnost, kterou vlastně podepsalo 150 tisíc lidí, e, to ještě nebylo vlastně všechno vyřešeno, protože vy jste řešili pouze e, to spochybňování dodržování smluv a ne spochybňování dodržování národní legislativy. A ani to nevidím v té smlouvě. Proběhla studie dohody TTIP a my, mm, my, mm, zřejmě jste, také znáte i tu kritiku profesora Devilse. Nás by, když jsme se dívali na ten nejnovější vývoj, tak si myslíme, že dohoda CETA nemá žádné takové ochranné dočasné klauzule pro určité průmyslové obory. Mm, také se tam třeba nemluví ani příliš o e, společenské odpovědnosti firm, takže je důležité také, aby byly dodržovány všechny smlouvy o ochraně životního prostředí, umluvy MOPu. E, ty musí být dodržovány, ale mohly by být ještě posíleny e, díky CETou. Kanada podepsala 8 umluv MOPu z 8, pardon, podepsala 6 umluv z 8, ale mm, některé tedy ještě Kanada neratifikovala a dokonce tam vlastně v té dohodě CETA není ani speciální kapitola o malých a středních podnicích a přitom právě s malé a střední podniky eh, to byl ten důvod, proč tu, dovo, proč tu dohodu jsme chtěli. Takže prosím, zda na to můžete ještě dalek. De Marti, uh... Eh. Děkuji, pane De Marti. Mnozí kolegové vám tady gratulovali, ale měli bychom pogratulovat zejména panu premiérovi, který tady velmi bojoval, tak aby tady bylo 45 tisíc tun masa a také vepřového, které se dostane na evropský trh. A hm, je potřeba, aby to nedestabilizovalo obchod s tímto zbožím v Evropské unie. A Dále bychom se neměli eh, snažit eh, sankcionovat eh, palivo z ropných písků. A takže v tomto vyjednávání, pokud je o mě, toto není dobrá zpráva, protože jednak je tam celá řada věcí z vyjednávání, které nevyhovují zájmům Evropské unie a že eh, nejsem proti volnému obchodu, ale eh, tady v podstatě se odkazuje také na určitou studii Evropského parlamentu, kde se uvádělo, jak Evropská unie eh, podcenila dopady otevření trhu, negativní dopady, které poškodí mnoho evropských podniků. A pak bych chtěl zareagovat na socialistického kolegu, Eh, pokud jde o otázku LSDS, tady se hovořilo o změně paradigmatu, ale já si myslím, že to je spíše změna komunikace. Tady je eh, řečeno, že podniky eh, mohou zažalovat stát, ale tady jde o to, jak to bude v praxi. Toto není veřejný systém, podle mého názoru, protože ehm, tady vlastně je to soukromý systém, není to vyvážené a naše demokratická a právní suverenita se jaksi přesouvá na podniky. A já jsem zaražen, že komise neustále na, tady nabízí nějaké změny ale není tady žádná studie dopadů, eh, která by hovořila o tom, jaké jsou tady problémy našich podniků v soudnictví v Kanadě. Já jsem tady neviděl žádné uh, studie dopadů, které by uh, potvrzovaly to, co se tady děje. Takže Eh, tady nejsou ty podniky na stejné, eh, ve stejné situaci eh, jako kanadské podniky a téměř všechny kanadské podniky budou moci zažalovat evropské podniky, ale ne obráceně. Další řečník. Oui. No. Já budu hovořit jako koordinátor a tady bylo řečeno mnohé a já také mnohé sdílím, ale uh, Ehm, tato hm, dohoda je podobná jako TTIP a vše probíhalo za zavřenými dveřmi velmi nejasně. V Bruselu probíhá zemědělský summit a zemědělci eh, budou velmi dotčeni touto dohodou, zejména pokud jde o chov eh, vepřů a skotu. Tady se hm, budou dít důležité věci, pokud jde o rozhodnutí jednotlivých zemích a budou tady e, různé instance, arbitrážní instance, které vždy e, dají zapravdu nadnárodním společnostem na úkor jednotlivých zemí. Já jsem před několika dny e, byl na skupině, která se zabývala SETA a byl jsem velmi vlastně smutný, když jsem viděl jak tady to bude vypadat s eh, těmi známkami eh, označení původu. Eh, je jich tady mnoho, které jsou v Evropě ohroženy. Je to veliká výzva pro evropské zemědělství a to tím bude velmi ohroženo. Další řečnice. Ano, děkuji. Ano, děkuji. Ehm, ta dohoda s Kanadou částečně se zachází eh, za to, co eh, chce TTIP, ale já chci říci, že se stá, zkrátka jedná o ekonomickou dohodu mezi dvěma eh, vyspělými ekonomickými mocnostmi. Komise říká, že to přinese růst a pracovní místa, my bychom tomu rádi věřili, ale je to zkrátka tak, že je to vlastně první mezinárodní dohoda mezi dvěma vyspělými bloky. A je to vlastně tak, že tam vlastně může dojít k tomu, že naše vlády budou eh, poháněny před soud. Takže tam je to otázka toho, mm, těch zvířat, toho masa z hormony. Mm, má tam vlastně být nový ten mezinárodní soud, který vlastně obejde ty vnitrostátní soudy a dá, může mít eh, mnoho e, moci, pro mnoho pravomoci. Tím se vlastně vytvoří určitý nadnárodní tribunál, který navíc bude stát evropské daňové poplatníky mnoho peněz, ať už bude pracovat v jejich prospěch či nikoli. Investoři také dostávají mnoho práv. A mm, já na rozdíl od mých kolegů si myslím, že se to vlastně nejedná, že se pouze nejedná o kanadské investory, ale i o různé eh, firmy, které mají eh, různé pobočky, takže třeba americké pobočky, eh, vlastně ti všichni budou mít, eh, ti vlastně mohou potom využít tu dohodu CETA. Navzdory argumentům komise si nemyslím také ani, že jste se dobře vypořádali s tou otázkou bezpečnosti potravin, protože ta otázka hormonů v potravinách to stále zůstává na stole. Kanada a Evropská unie teď zřizují systém, který neumožní tyto otázky řešit. Takže pokud eh, budeme chtít třeba zakázat GMO v Evropě nebo hormony v mase, tak to bude mnohem těžší kvůli této dohodě. A pokud ten mezinárodní tribunál, který jsem zmínila, bude využit k tomu, aby se tam řešily ty zákazy, eh, nebo eh, aby zrušil ty zákazy, tak mu nikdo nic, tak mu to nikdo nebude moc eh, zakázat. V Evropě máme mnohem více eh, produktů chráněných zeměpisného, zeměpisným označením a Kanada schválila vlastně pouze eh, část. Ehm, nakonec bych ještě chtěla říci, že já nejsem proti obchodu, ale proč máme používat dohodu o volném obchodu s tím, abychom svrchované pravomoci země přesunuli někam jinam? Děkuji, už jste zaznělo mnoho informací a budu stručná. V této dohodě je mnoho dobrých věcí, my tu do, dohodu ještě budeme určitě hodnotit, než se dostaneme k závěru. Chtěla bych přivítat skutečnost, že komise řekla, že už asi, eh, tedy komise řekla, že už asi by bylo těžké znovu otevřít to vyjednávání, ale někdy i to nemožné je možné. Mám dva stručné otazy. Tento parlament od voleb stále volá potom, abyste byli veřejné služby, aby se ty veřejné, aby, aby ty veřejné služby nebyly v rámci těchto eh, dohod o službách. Takže kdyby tam ještě, kdy, když tam došlo k tomu právnímu eh, přeskumu, eh, tak tam ty veřejné služby byly speciálně vyčleněny, protože se ukázalo podle právníků, že by vlastně tyto služby nemohly být řádně ochráněny. Pak mám ještě druhou věc, která se týká toho systému ISDS červenci poslanci schválili usnesení o TTIPu, v němž žádali o nový systém, který bude respektovat jurisdikce evropských soudů, vnitrostátních a Evropského soudu. Můžete nám vysvětlit, jak je tedy tato podmínka nakonec eh, dohod, eh, respektována tou, eh, tím novým textem dohody? Děkuji ještě, Maria. Já bych se chtěla vyjádřit k ICS, eh, tedy eh, proč je něco takového vůbec eh, ospravedlnitelné? Stálý soud v je to náklad, který je odůvodněný, je tam k tomu nějaká analýza přínosů a nákladů. Máte nějaké eh, doklady o tom, eh, že pokud je ten eh, soudní systém, tak vedle něj vlastně i toto opatření vylepší regulaci nebo pravidla mezi investicemi, pardon, pravidla pro investice. Ehm, já se obávám, že tady to otevře dveře eh, nějakému mechanismu pro eh, různé eh, investiční dohody nežádoucí. A potom tady mám také otázku modelu no, investiční dohody, pokud je přístup na trh. Tady jsme odhlasovali dohodu u TISA a mě by zajímalo, zda se tady respektují ty červené linie Evropského parlamentu, pokud jde o trh se službami. Pozitivní seznam, ten neexistuje. Tedy Eh, proč jste ho tam vybrali, když vlastně jinde se to eh, nevybírá. A dále ochrana eh, zdravotního systému. To, co udělali Němci, to naznačuje, že oni mají určité obavy a jsou ty obavy zbytečné a nebo je to odůvodněné. Já nechápu, proč jste Eh, hovořil o Evropském parlamentu v té souvislosti, kterou jste zmínil. Já si myslím, že tady jde o ratifikaci a mě by zajímalo, jestli, když Evropský parlament nedá svůj souhlas, jestli ta dohoda by padla. Eh, děkuji. Další řečník. Vielen Dank, Herr General. Děkuji, pane generální řediteli, za eh, pozitivní představení celé dohody. Různé organizace a experti na obchod se vyjádřili velmi kriticky a využívá se nezávislost tohoto ehm, systému, je to velmi kritizováno Eh, je tady například německý svaz soudců, který se jednoznačně vyjádřil proti eh, tomuto mechanismu, když soudci a odborníci na obchod a na jiné oblasti práva vyjadřují eh, kritiku, tak jak to, že vy zůstáváte stále ještě u velmi pozitivního vyjádření? Myslíte si, že všichni tito lidé se mílí? Řekněte prosím, proč vytváření Eh, výjimečných zvláštních soudů pro jednotlivé skupiny. Proč je to správná cesta v rámci CETA? Proč se se všemi nenakládá stejně? Proč eh, automatická liberalizace služeb eh, tady má být nastavena za pomocí negativních seznamů. My tady přece rozhodujeme o něčem, co vlastně ještě vůbec neznáme. A dále se tady hovořilo o velkých dovozních kvótách pro vepřové a hovězí a, a tam mm, to, to asi není eh, dostatečně ochráněno před eh, některými zátěžemi. Na papíře je to sice napsáno, jak by to mohlo být, ale je to dostatečné. A další řečnice. A tato dohoda, eh, to je eh, opravdu eh, problematické. My o tom nic nevíme, rok a půl to před námi skrýváte, rok a půl se o tom vyjednává a vy neustále vyčkáváte ten vhodný okamžik, aby to vše mohlo být schváleno, aniž by se proti tomu mohli postavit občané. Není to ani trochu demokratické, což je běžné, protože vy jako nezvolený byrokrat nezastupujete občany Evropské unie. Já bych si přála, abyste měli odvahu vysvětlit toto před občany a neskrývali se za evropskými institucemi. Touto dohodou vlastně tady vstoupí naši francouzští eh, eh, zemědělci do, do hospodářské soutěže nelega, ne, nelojální ne, nebo zkreslené eh, tedy s kanadskými a zároveň se tady dává určitá možnost nadnárodním společnostem, aby zažalovali stát, když se jim něco nebude líbit, eh, takže eh, tady vlastně je to nastavené i proti občanům. A vy eh, chcete občany a státy připravit o část jejich spravedlnosti tím, že tady bude jakýsi zvláštní soud, nadnárodní soud, kde budou soukromí soudci, kteří budou hájit soukromé zájmy a rozhodně ne všeobecné zájmy ani demokracii ty změny, eh, ke kterým tam došlo, tak ty jsou samozřejmě pouze kosmetické státy nebudou mít možnost přijímat na to eh, legislativu nebo přijímat opatření, protože eh, tady budou tady znevýhodněny oproti nadnárodním společnostem. Eh, pane Demarty, vy jste asi nezohlednil tu obrovskou eh, petici. 3,4 eh, miliony Evropanů odmítají ten soukromý soud a vy to jaksi přehlížíte. A pokud jde o ratifikaci v národních parlamentech, odvážili byste se do něčeho takového? Pravděpodobně ne, vše zůstává na úrovni Evropské unie. Děkuji. A kolegové jsou přesvědčeni, že bychom se měli eh, probírat eh, kapitolu za kapitolou a měli bychom pečlivě sledovat to, co je v textu, tak, eh, abychom byli co nejvíce informováni o tom, co je v textu obsaženo. Já si nejsem jist, Ehm, že si všichni uvědomí, že je tady opravdu 1600 stran tohoto textu a co by to obnášelo. Ale potřebujeme eh, samozřejmě ehm, jasný harmonogram. Můžete to prosím zopakovat, jaké nás čekají konkrétní kroky a jaké jsou tady milníky, ehm, pokud jde o proces, eh, možný proces ratifikace. Děkuji. A pokud jde tedy o e, harmonogram, tak je tady e, teď čas na překlad. Teď my se snažíme přeložit těch 1600 e, stran textu. Pracujeme s 23 jazyky, takže ačkoliv naše služby jsou velmi rychlé, tak to bude trvat a komise proto bude schopna předložit tento text k podpisu v červnu. A paní Šáke bych chtěl říci, že není možné eh, pokračovat rychleji, už toto je velmi rychlé tempo, je to samozřejmě cena za demokracii tu cenu musíme zaplatit. Z toho důvodu je ten náš systém poměrně slouhavý, eh, je to eh, samozřejmě eh, demokratické, a, ale trvá to. A v červnu to tady bude předloženo na radu k podpisu a až a rada tady bude schopna kolem října schopna předložit to k podpisu nebo schválit to k podpisu, až tady dojde k samitu mezi EU a Kanadou a potom um, dojde tedy k tomu, čemu francouzi říkají ratifikace, e, tedy um, tento parlament podá svůj souhlas a ty závazky, e, které na sebe e, vzala komise a předchozí komisař Karel de Gucht eh, v roce 2009. To je něco, co vlastně zachází nad rámec smlouvy. To znamená, nebude se to předběžně aplikovat, dokud eh, Evropský parlament nevysloví svůj souhlas eh, pokud tedy nedojde k nějakým nalehavým okolnostem, se kterými parlament souhlasil. A vlastně nebude se to předběžně tady uplatňovat, dokud Evropský parlament nepodá svůj souhlas. A jak je to s národními eh, parlamenty? Ale otázka padla mimo mikrofon. Eh, odpovím. Pokud to bude smíšená dohoda a ze zkušenosti víme, že bez ohledu na to, jaké bude stanovisko komise, a komise samozřejmě rozhodne ve vhodnou dobu a většinou se rozhoduje, že jsou to smíšené dohody nebo smlouvy. Tady eh, eh, pokud by to byla smíšená dohoda, tak by to muselo být ratifikováno také národními parlamenty a v takovém případě předběžná aplikace by byla možná pouze pro tu část, která spadá do exkluzivní pravomoci Evropské unie a nebo eh, tedy tam v těch sdílených částech, kde Evropská komise tady o tom rozhoduje a ratifikace kompletní bude u konce až ve chvíli, eh, kdy každý národní eh, nebo regionální parlament, jako třeba v Belgii, to vše odsouhlasí. Pokud to bude smíšená dohoda, tak ovšem by to byl tedy problém který by se musel řešit. Já vycházím z faktů, tak to z fakty vypadá. Zatím jsme takto u všech předchozích dohod postupovali a vždy tady se musel zapojit i Evropský parlament. Time I have, so we, we will. Uh, it's a, it's a, it's a very important. Uh... Je to velmi významná dohoda, takže se zaslouží dostatek času na projednání. Bylo by dobře, aby ne všechny otázky, aby nějaká otázka zůstala nezapovězená. Nejprve k té první otázce. Ano, myslím, že jsme splnili to, co jsme přislíbili, tak se na to díváme i my. Myslím, že je lepší to slíbit méně a potom dosáhnout lepších výsledků, než naopak. To aplikujeme jako zásadu eh, ve všem, co děláme. Trošku skromnosti. Teď eh, k těm otázkám, které se týkaly soudu o ochraně investic. No s tím, že není demokratický a tak dále. Chci zopakovat to, že teď tady máme nový model, nový mechanismus, který se zakládá na té ochraně práva regulovat pro veřejné orgány. Dále eh, se tím vytváří nestraný permanentní tribunál. A poté je tady eh, systém odvolání, takže to jsou všechno velké výhody v porovnání s tím současným systémem ISDS. Někteří právníci, kteří teď se pohybují v tom systému ISDS, jsou někdy soudci, tedy ti arbitrátoři, někdy tam eh, zastupují jednotlivé strany a proto jsou tam konflikty eh, zájmu. A proto nejlepší zkouškou bude eh, skutečné fungování toho nového tribunálu. A potom k těm dalším aspektům chtěl bych připomenout, o co nám skutečně jde. V mnoha systémech existuje možnost diskriminace mezi domácím a e, mezinárodním právem, ale tak to tady není. E, i e, ve vztahu mezi americkým a kanadským e, právem, to je také možné. A ty dohody nejsou přímo aplikovatelné, pokud tam není žádný systém pro řešení těchto sporů, tak by existovala možnost, aby se diskriminovalo vůči investorům těch domácích soudů v Kanadě nebo v Americe nebo jinde ve světě, protože by nebyly chráněni výslovnou dohodou, která by, by tak nebyla přímo aplikovatelná. A za třetí, snažíme se zajistit eh, i ochranu investorů na úrovni, kterou by měli v Evropě. Ale přes naše úsilí to no, nebude znamenat, že ten náš domácí systém soudů zajišťuje vyšší míru ochranu, ochrany, ale i přesto se ji budeme snažit nabídnout těm cizím investorům. Je evidentní, že investory ze třetí země se ještě budou moci obrátit na ten domácí soud, pokud budou mít pocit, že tam ta úroveň ochrany je vyšší a v tom není žádný rozpor, když se obrátíte na domácí soud, tak potom nemůžete využít toho investičního tribunálu. Budete si muset zvolit, který systém chcete použít. Nemůžete si vybírat eh, z obojího. Takže je tady jasná volba, kterou investoři si budou muset učinit. To je tedy jeden z těch klíčových aspektů. A k tomu stanovisko německých soudců. Já musím říct, že v posledních 50 letech bylo uzavřeno několik set eh, dohod o volném obchodu. Některé z nich obsahovaly ten ISDS. A v žádném z těch případů jsem nikdy nezaznamenal žádnou stížnost německých soudců o tom, že by to nebylo nebo bylo v souladu s německým nebo evropským právem. Když dovolíte, tak se snažím odpovědět na vaši otázku. Taková je tedy situace. A to, jestli budeme schopni bránit naše investory před diskriminací v zahraničí, tak to musíme dělat způsobem, kde budou demokraticky vybíráni soudci a kde také bude záruka. A tuto záruku máme v tom novém systému. Je to nový přístup a ten budeme používat eh, ve všech našich dalších jednáních, včetně TTIP. Není zajištěné, že se nám to podaří prosadit u Američanů, ale pokud ne, tak nejsme připraveni sledit z těch tří principů, které jsem tady popsal. Samozřejmě vždycky může dojít k nějakým změnám, ale ty změny se nemohou dotknout toho klíčového eh, jádra těch principů, které jsem tady zmiňoval. A to bych chtěl říct vám jasně. Myslím, že u instituční ochrany jsem už zodpověděl většinu otázek a teď přejdu k těm dalším a budu hovořit francouzsky, vzhledem tomu, že budu mluvit o zemědělcích. Chtěl bych připomenout jednak ty cíle, které jsme si stanovili. Globálně ve stavu s Kanadou máme obchod který eh, trochu přesahuje eh, ten trh, který má zemědělské výrobky a potravinářské výrobky. Ano, daří se nám teď prosazovat eh, na jejich trhu a oni nám tam dali velmi atraktivní kvóty, asi více než 2000 tun síra například. Co se týče toho otevření pro nás, tak to je maso, vás asi nepřekvapí. Tady bych měl si opravit eh, ty údaje, které tady zazněly od pana Žado. Eh, bylo to 46 tun, milionů tun eh, hovězího, což představuje 0,5 našeho vývozu a co se týče vepřového masa, tak tam to je 75 tisíc tun, což představuje přibližně 0,3 našeho trhu s tímto masem. Sledujeme to velmi bedlivě a v tomto ohledu je evidentní, že v tom těch celkových jednáních jsou určité limity, které nemůžeme nikdy překročit, to je evidentní, dáváme na to pozor. A jde o to, aby náš sektor chovatelů nebo výroby masa nebyl tím podkopaný. S výjimkou zemí, kterými jsme konkurenceschopní, jako je eh, Azie, jako je Japonsko, Korea, protože u těch zemí, které jsou konkurenceschopnější, tak tam jsme eh, ještě plně neliberalizovali trh s eh, masem. Co se týče těch zeměpisných označení, tady bych chtěl odpovědět na otázku pana Feranda, který říkal, že tím chráníme na malou část, tak bych chtěl připomenout, že už máme s Kanadou dohodu o vínu, která chrání několik set zeměpisných označení v Evropské unii. Je jich asi 145. To jsou zeměpisná označení, která byla považována za prioritní ze strany členských států a ty se budou chránit na stejné úrovni několika, několika výjimkami. Není tady žádná hrozba pro tato označení ale spíše přidaná hodnota, to, že je bude moci chránit jinde. A v budoucnosti například prošuto s Parmy se bude moci prodávat v Kanadě, až dosud to možné nebylo. protože v Kanadě byla zaregistrovaná značka Parma Hem a ta tam byla chráněna takže já si myslím, že u těch zeměpisného označení tedy vysoká úroveň ochrany. Co se týče ty lhuty, to už jsem říkal. A teď eh, k tomu, co ptal pan Žado. My nevyjednáváme žádné nařízení. Vy jste hovořil o nařízení, o kvalitě pohoných hmot, ale to nebylo součástí jednání s Kanadou. A nikdy jsme ani neměli v úmyslu o tom eh, eh, vyjednávat. Zmiňoval jste se o studii pana Besedla o veřejných zákazkách. To je nedávná studie, která ukazuje, že to, ta liberalizace trhu s veřejnými zakázkami ve Spojených státech a v Kanadě by bylo srovnatelné. To byl asi odkaz na tuto studii. Ve skutečnosti ale ta studie eh, má jednu velkou mezeru. Nezmiňuje se vůbec o eh, jednom způsobu, eh, kterým možná možné otevřít veřejné zakázky podnikům ze třetích zemí podstatě jsou to veřejné zakázky, které jsou přeshraniční nebo eh, těch podniků, které jsou umístěny v zahraničí a, a což jim umožňuje tam se ucházet do té zakázky. A to představuje asi 4% eh, těch eh, veřejných zakázek. Nicméně potom jsou tady jiné způsoby, kterým způsobem mohou získat přístup ty podniky ze třetích zemí a které jsou mnohem významnější, zejména tím, že se založí pobočku nebo tím, že se účastní v konzorcích a to představuje přibližně 4 až 5 krát více než ta 4%, která jsem tady uváděl předtím. A z toho pohledu eh, tady nejsou, to se týká tedy v Evropě, v těch Spojených státech je to mnohem otevřenější. Takže ten eh, americký trh je mnohem uzavřenější než ten evropský. A to bychom chtěli napravit v jednáních o TTIP. Pokud se to nepodaří, tak eh, budeme muset eh, vyjednávat znovu o reciprocitě o veřejných, u veřejných zakázek. A teď k tomu negativnímu seznamu služeb. Tady bych chtěl vyjasnit, tento seznam je jenom nástroj. To, co skutečně jde, je ten výsledek. A my budeme se snažit chránit veřejné služby nebo služby veřejného zájmu. Stejně jako to děláme ve všech našich dohodách, což znamená, že ve zdravotnictví, ve školství, v sociálních službách nebo v eh, vodohospodářství, tam nedojde k eh, žádným změnám a všichni budou moci i dále tento sek- tyto sektory regulovat. Tomu říkáme veřejné podniky a je tady teda výjimka pro to, kdy budeme moci se zachovat monopol a monopolní přístup na tento trh. Jediná povinnost u této části, ne u těch ostatních, ale u této části, kam nespadá zdravotnictví, vodohospodářství, sociální služby a tak dále, tak u této části, pokud tam je něco otevřené soukromým společnostem, tak by to mělo být nediskriminační. To je jediná povinnost. Ale tato povinnost se nevztahuje na školství, sociální služby a tak dále, jak už jsem říkal. Tak to budeme eh, dělat i nadále a v minulosti to nikdo, eh, ani žádné z těch našich dohod, které jsme uzavřeli obchodu, to nikdo nespochybňoval. Myslím, že tím jsem odpověděl na většinu otázek, ale ještě bych chtěl odpovědět na to, co říkala paní Le Pen. Ano, já jsem eh, vysoce postaveným úředníkem Evropské komise, jsem na to pyšný, nejsem eh, zvolen, ani jsem nikdy nechtěl být zvolen, ale samozřejmě mohu debatovat s kýmkoliv, v jakýchkoliv médiích, a před eh, jakoukoliv veřejností. Byl jsem také generálním ředitelem pro zemědělství a musel jsem se kolikrát eh, potýkat s velmi náročnými situacemi, takže si nemusíte dělat žádné obavy. A nadále budeme fungovat v demokratickém eh, zastupitelském systému, který jsme měli až dosud a tento parlament bude moci se k tomu vyjádřit, až eh, přijde vhodný okamžik, stejně tak i národní parlamenty, pokud to bude, eh, pokud to bude eh, smíšená dohoda, stejně tak i ti, kteří podepsali tu petici. Ale musíme se také uvědomit, že tyto voliči, nebo mnohem více voličů je zastoupeno v národních parlamentech a tady v tomto parlamentu. Děkuji, Žán Liku. A já jsem také přesvědčen, že naši práci u sety eh, začneme v okamžiku, kdy bude celý ten text přeložen do všech jazyků, takže navrhuji, abychom v červnu se tím začali konkrétně zabývat. Děkuji Žánliku za tento, tento úvod a teď uzavřeme naši schůzi pro veřejnost, budeme mít neveřejné zasedání, takže bych chtěl poprosit, aby tady zůstali pouze poslanci a Eh, právní služba, sekretariát a asistenti, ti tady mají právo zůstat. Ostatní, prosím, opuste tento sál. Please.